Bien, chers collègues, si vous voulez bien... Drazí kolegové, buďte tak laskaví a zaujměte svoje místa. They have a week of holidays. So yeah, yeah, yeah. Non mais pour la Drazí kolegové, takže navrhuji, abychom zahájili naše jednání, vzhledem k tomu, že eh, nemůžeme požádat na tlumočících, aby tady pracovali přes čas. Takže se podíváme nejdříve na program a jeho přijetí. Drazí kolegové, jste byli informováni mailem Jistě si pamatujete, že na žádost koordinátorů jsme položili otázku předsedovi parlamentu ohledně možností v souvislosti se závěry rady, které se týkají víceletého finančního rámce, tedy o možnosti zápojit do našich textů e, číselné odkazy. A sice v právním základu přímo, protože ve zprávě paní Kostelo jsme v paradoxní situaci, Jedná se o to, že všechny výbory odhlasovaly čísla a my jsme byl jediný výbor, který to nemohl učinit a přitom nyní tato čísla jsou známa. Předseda Evropského parlamentu nám odpověděl tak, že nás požádal, abychom odložili naše hlasování, protože ten týden se konal trialog na velmi, velmi vysoké úrovni, nevím na jaké úrovni, ale na velmi vysoké úrovni kde právě byla relevantní ta otázka mezi čísly ohledně víceletého finančního rámce a základními eh, právními ustanoveními tedy. Takže podle přání tohoto předsedy mm, jsme nuceni odložit toto hlasování na pondělí 20. května, bude se to konat ve Štrasburku. Naštěstí jsme eh, se mohli dohodnout na 19. hodinu, to nám ale nebrání v tom, abychom dnes měli výměnu názoru ohledně stavu vyjednávání, ohledně eh, této zprávy. Takže se budeme také zabývat kompromisními pozměňovacími návrhy, které padly k této zprávě. Co se týče návrhu stanoviska pana Doče, Tady nepotřebujeme probírat kompromisní návrhy, protože mm, ty byly staženy. A v důsledku toho výměna názorů na vyjednávání ohledně Evropského sociálního fondu, to byla žádost pravodajky. tak tato výměna názorů proběhne pod bodem 6, to znamená okamžitě po hlasování. Takže doufám, že takto pozměnění program může být přijat je tady přijat. A nyní, co se týče sdělení předsedkyně. Takže to je ten náš malý rituál. Jednak eh, se to týká nevyužívaného tlumočení. Během trialogu ohledně zodpovědnosti eh, státu vlajky eh, francouzština a angličtina byla požadována jako tlumočnické kanály pro dva poslance a tito dva poslanci o které se jednalo, to byl pan Čaba Ory a pan Patrik eh, Jarik. A tito poslanci se neúčastnili eh, tohoto jednání, neinformovali sekretariát předtím, takže na příště tento trialog se bude konat pouze v angličtině. Bod dvě. Naše jednání je jako obvykle přenášeno na internetu. Bod 3. Měli bychom se nyní zabývat pozměňovacími návrhy ohledně ústní otázky a dvou usnesení. Týká se to e, balíčku pro sociální investice. Víte, že tato iniciativa komise zapadá do globální strategie, včetně v souvislosti s využíváním Evropského sociálního fondu ve prospěch e, těchto sociálních investic. 145 pozměňovacích návrhů bylo předloženo v této souvislosti. 9 pozměňovacích návrhů se týkalo ústní otázky, ale eh, toto bychom měli přijmout dnes, tak abychom to mohli předložit eh, včas. Z těch 145 pozměňovacích návrhů Alors, D'abord sur euh, la question. Nejdříve k samotné otázce. Máme zde devět pozměňovacích návrhů. Je tady číslo jedna. Pan Sabrnov navrhuje omezit krizi na krizi svrchovaných dluhů v rámci eurozóny. Já si myslím, že krize je poněkud širší než toto omezení, takže eh, nechtěla bych podpořit tento pozměňovací návrh. Pak je tady návrh pana Debakera, eh, který chce změnit inhinge, tedy tento výraz. Ne, Inshine, omlouvá se eh, paní předsedkyně. Chtěl by změnit eh, výraz eh, Shine, to znamená v, v, evropské semestru. Pan Debaker předložil pozměňovací návrh, který by umožnil snížit intenzitu této, tohoto požadavku a bylo by tam pouze brát potaz. Takže navrhuji tento kompromis. Místo toho, abychom tam měli výraz to translate, tak to keep a to znamená navrhuji nějaký výraz, který eh, by byl mírnější. Doufám, že on tady pak bude, abychom se na tom dohodli. Pak je tady pozměňovací návrh eh, pana Lamberta, který zdůrazňuje propojení mezi jeho návrhy a doporučeními v rozpočtové oblasti. To, myslím, můžeme podpořit. Pak je tady jeden pozměňovací návrh pana Debakera, který navrhuje škrtnout požadavek nebo odkaz na parlament který požaduje, aby členské státy podpořily tento balíček. Já si myslím, že bychom měli závazek Evropského parlamentu tam ponechat, takže nepodporuji tento pozměňovací návrh. Pak paní Lambert chce připojit odkaz na otázku dvě. To se týká úlohy občanské společnosti a sociálních partnerů. Tento návrh vítáme. Pak pan Cabrnoch navrhuje ve svém návrhu zrušit. Třetí otázku. Myslím si, že tady jsme měli schodu ohledně ponechání této třetí otázky. Pak je tady návrh pana Debakera, který mi dělá starosti, protože pan Debaker navrhuje, abychom otázku 3 začali. Plan to a detailed roadmap by does the commission plan to elaborate a detailed roadmap dans un esprit d'ouverture. Abychom začali eh, tento text tímto výrazem. Já jsem nejdřív chtěla podpořit tento návrh, ale vzhledem k tomu, že my už jsme jako parlament odhlasovali, že požádáme na komisi, aby připravila tento cestovní plán, tak by bylo obtížné se opět vracet dozadu, takže ve skutečnosti nepodporuji tento návrh. Pak je tady osmička, opět návrh paní Lambert, která navrhuje abychom požádali komisi, aby zesílila svůj tlak na zprávu. Tady nebudou potíže. A pak návrh 9 byl stažen. Co se týče návrhu usnesení jako takového. Donc sur euh, les euh, amendements eux-mêmes. Co se týče pozměňovacích návrhů eh, k návrhu usnesení, tady zahájíme diskusy. Ještě jednou děkuji autorům pozměňovacích návrhů. Je tady určitý počet pozměňovacích návrhů, které mohu podpořit. Ale navrhuji, abychom diskutovali s těmi jednotlivými zpravodaji na základě určitého kompromisu, který bych mohla sformulovat, ale nejdříve bych se ráda vyslechla stanoviska autorů pozměňovacích návrhů a stanoviska zpravodajů v tomto stádiu diskuse. V konečném efektu a budeme mít čas až do 30. května. Pak budeme muset přijmout tento návrh usnesení. Pan Ory, pan Cerkas bude hovořit a další mondani nem nyújtottunk be. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, nemám toho příliš mnoho, co bych chtěl dodat. Funguje to? Máte překlad? My jsme neposlali pozměňovací návrhy k ústní otázce a k návrhu usnesení. Budeme tedy hovořit o možnostech kompromisu. V hlavních rysech souhlasíme s tím, co jste řekla a podporujeme tyto návrhy. Chtěli jsme požadovat některé jazykové úpravy, určité úpravy formulací, ale v celku s vámi souhlasíme a podporujeme vás. Děkuji mnohokrát. A pan Cerkas. Hmm. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za socialisty chci říci, že se domníváme, že se jedná o balíček velice důležitý, který eh, se věnuje cílům eh, sociálního státu a sociálního zabezpečení v Evropské unii. Pokud jde o tu ústní otázku, tak tady eh, souhlasíme s vašimi návrhy, které předkládáte a budeme hlasovat podle vámi navrženého pořádku. Pokud jde o předložené pozměňovací návrhy, my se domníváme, že je potřeba ještě před červnovou radou eh, poukázat eh, na dřívější závazky komise a parlamentu, to znamená za včlenit sociální aspekt do ekonomického řízení, proto chceme připomenout, že třeba sem zakomponovat sociální ukazatele, že je potřeba také zvážit sociální investice v, eh, evropském semestru, je třeba uznat roli Evropského sociálního fondu, úmluvy Mezinárodní organizace práce. Musíme si uvědomit význam investic do sociálního bydlení, protože v řadě členských států jsou s tím obrovské problémy, především na realitním trhu. A také bychom byli rádi, kdyby se podařilo zakomponovat eh, také pozměňovací návrhy, které se týkají teoretické části sdělení komise, kde eh, se hovoří eh, o věcech, které nejsou v několika případech řečeny dostatečně jasně, týkají se sociální ochrany, sociálního mm, blahobytu, sociálního státu a jsou tady k tomu doplněny dvě nové funkce, Jinými slovy, domníváme se, že je třeba zdůraznit sociální investice a stabilizaci ekonomiky, což jsou dvě strany téže mince. Nesmíme ovšem zapomínat na tu otázku sociální ochrany, protože jsou tady miliony lidí, kteří potřebují ochranu, ať už jsou to lidé nemocní, starší, lidé, kteří z nějakého důvodu potřebují sociální ochranu. A vidíme, že tady dochází eh, k občasnému zanedbávání tohoto hlediska. Eh, toto sociální hledisko je často zastěňováno ekonomickými ukazateli. Neměli bychom zapomínat na to, že máme v rukou nástroj pro sociální investice a myslím, že to říká také eh, sdělení Evropské komise, že je potřeba do ekonomického eh, řízení zapracovávat také hledisko sociální ochrany. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Debaker. Uh, Děkuji. Jenom velice stručně, já už jsem to říkal při první výměně názoru o této problematice. Myslím si, že zatím je to velice vyvážené, jak ta ústní otázka, tak to usnesení. A já jsem předložil pozměňovací návrhy, abych vyjasnil některé otázky, které chceme položit Evropské komisi. Například ten první návrh, který uvádíte vy, pokud jde používání slova translate, tak si myslím, že k tomu by byl eh, dobrý eh, kompromis eh, Další pozměňovací návrh, který jsem předložil k návrhu usnesení, eh, se vlastně nesnaží nějak zásadně změnit to, co říkáte vy, protože, jak říkám, eh, ta zpráva nebo ten text je vyvážený, ale jsou tady některé prvky, které jsou pro moji frakci velice důležité, například to, že je třeba klást důraz na modernizaci systému sociálního zabezpečení a proto je potřeba využívat nejenom sociálních podpor, ale také aktivovat eh, lidi při eh, hledání pracovních míst, což povede k ochraně před chudobou. Další můj pozměňovací návrh chce říci, že musíme také zohlednit udržitelnost sociálních výdajů a používání nových finančních nástrojů, Musíme je používat adekvátně, adekvátně vynakládat prostředky v sociální oblasti, abychom eh, lidi mobilizovali, motivovali eh, k nějaké snaze. To je tedy můj eh, záměr, s nímž jsem tyto návrhy předkládal. Doufám, že budou moci být zohledněny. Děkuji. A mohla bych nyní dát slovo zástupci komise? Ale ještě jednu připomínku en passant, jak říkal Jean-Claude Trichet. A ještě je tady jedna žádost o slovo. Takže eh, zástupce komise bude hovořit jako poslední, ale já dokončím svoji připomínku. Popravdě řečeno, nechápu příliš tento název, protože toto sdělení už nebude tak moc fungovat. Já vím, že balíček eh, sociálních investic je balíček, to znamená, že je tam několik vrstev, ale Mám pocit, že tady nevíme, zda se to opravdu týká balíčku sociálních investic nebo zda se to týká uplatňování Evropského sociálního fondu. My nezměníme už název tohoto sdělení, ale mám pocit, že tak trošku v tom chaosu výroby to příliš neosvětluje eh, smysl tohoto textu. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak jsem uvedla již během první výměny názoru, podporuji tento, tuto zprávu, je velmi důležitá. Mám tady několik aspektů, které bych chtěla zdůraznit. Myslím si, že otázka sociálních práv přistěhovalců je také velice důležitá. Je to důležité také z hlediska mobility v rámci Evropské unie. Je důležité podporovat koordinaci systému sociálního zabezpečení, i to je vtěleno do mého pozměňovací návrhu. Pak je tady další důležité propojení, a sice mezi posílením sociálních práv a otázkou podpory udržitelné ekonomiky a ekologie. Děkuji za vaši pozornost. Pan Oltwist. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych se vyjádřil té poznámce, že tento balíček je velice rozsáhlý a že obsahuje různé dokumenty, včetně eh, doporučení Evropské komise týkající se dětí. My jsme byli samozřejmě inspirováni tím eh, balíčkem o zaměstnanosti. Chtěli jsme zpracovat komplexní ucelený balíček, který bude mít dimenzi sociální politiky a chtěli jsme to vše převést do dokumentu, který bude zvažovat problematiku sociálního státu, sociálních investic, ale také něco navíc. Chtěli jsme tady nastavit širší hledisko, nabídnout určitá vodítka pro Evropský sociální fond. Komisi inspirovala zpráva Evropského parlamentu o e, paktu o sociálních investicích, eh, především to, co jste říkali o eh, investicích, které mají pomáhat eh, bojovat s nezaměstnaností mladí, které mají vést k plnému využívání lidského kapitálu na pracovním trhu. To vše se, myslím, odráží v různých dokumentech, včetně sdělení Evropské komise. Vidíme tady tedy určité základní sociální problémy a my si myslíme, že k tomu třeba přistoupit komplexně. To tedy vysvětluje tu rozsáhlost současného balíčku. Děkuji. Euh, Dobrá, děkuji za tento příspěvek k diskusi ohledně pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Öry, za vaši podporu. Pane Serkas, já budu bedlivě sledovat eh, váš návrh a co se týče pana Debakera, my jsme si už zvykli na to, že spolupracujeme. Myslím si, že se nám daří nacházet kompromisy, alespoň doufám, že se nám to i v tomto případě podaří. A body, o kterých hovořila paní Benaha Atu, jsou body, které a priori mi připadají relevantní. V každém případě děkuji za to, že uvedla tuto otázku koordinace systému sociálního zabezpečení a statutu přistěhovalců. Pravdou je, že v původním textu toto chybělo a určitě si to zasluhuje, aby to bylo vtěleno do tohoto textu a určitě se na to zaměříme a doufejme, že tento návrh bude podpořen co největší podporou. Také by bylo dobré, abychom se 29. května mohli podívat na kompromisy, tak abychom mohli hlasovat 30. 10. a 13. června by toto mělo být eh, během plenárního zasedání přijato. Bod 4 byl zrušen, takže my se dostáváme k našemu hlasování nyní. A budeme hned hlasovat ohledně ústní otázky. Co se týče sdělení komise, ohledně růstu a koheze a uplatňování Evropského sociálního fondu. To je vlastně jedna část balíčku sociálních investic, tak jak jsme to projednali právě. Takže vyzývám kolegy, aby hlasovali k pozměňovacímu návrhu číslo dvě. Pan Debaker odsouhlasil ústní návrh, kde se nahradí taking of the count slovem translate. Teď nejdříve úvod. Pozměňovací návrh číslo jedna, autor pan Cabrno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh, tak jak byl pozměněn, ústním návrhem. Kdo je pro? Je to dvojka. Kdo je pro? Včetně ústního návrhu, včetně ústního návrhu. Souhlasíš i s tím ústním návrhem? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. První otázka. Pozměňovací návrh 3. Lambert. Pro, proti, zdržel se, přijato. Otázka 2. Čtyřka. Autor Filip de Baker. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Jean Lambert. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Autor Milan Cabrno. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Jean Lambert, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7, autor Filip de Bakker, zpravodajka je proti, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 bylo staženo a nyní budeme hlasovat o celém textu elektronickým způsobem. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 36 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel. Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu stanoviska našeho kolegy pana Tamase Dojče. Je to stanovisko pro výbor životního prostředí. Týká se inovace pro udržitelný růst, biohospodářství pro Evropu. Máme zde tři kompromisní pozměňovací návrhy. Někdo chce vystoupit? Ano, pan Öry. Paní předsedkyně. Pravděpodobně došlo k chybě na seznamu EPP, co se týče čísla 12 místo minus tam má být plus. Je to sdělení našich útvarů na adresu členů EPP. Tak jsme rádi, že můžeme tady fungovat jako jakási služebna pro EPP. Začneme hlasovat. Odstavec 1, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po odstavci 1 máme pozměňující návrh 7, autorem je pan Papadopulo, pro, proti, zdržel se, přijato. Pro odstavci 1 máme zde pozměňující návrh 8, autor Antigony Papadopulo a Alejandro Serkas. Bude, mělo se hlasovat o dvou částech. Druhá část byla stažena, takže hlasujeme pouze o první části. Point Out Dead až in Europe. Pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, pozměnce návrh 10, autor Sáry Esaja. Pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 2 máme tady pozměňovací návrh 11, Antigony Papadopulo, ústní pozměňovací návrh. Nikdo se k tomu nechce vyjádřit takže hlasujeme o tomto návrhu 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, návrh 12, paní Antigony Papadopulo. EPP je pro, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 3, návrh 13, Phil Benyon, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 14, paní Sary Esajach. Dostali jsme ústní návrh. Chci se zeptat, zda je někdo proti? Nikoli. Budeme tedy hlasovat o takto pozměněném návrhu 14. Pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4. Tady máme kompromisní návrh A ze strany EPP SAD. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9, autorka paní Antigony Papadopulo, můžeme hlasovat o první části tohoto návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. V odstavci 4 máme tady návrh 16, stejná autorka pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, návrh 17, Sary Esajach. Je tady ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti, takže o něm hlasujeme pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, návrh 18, stejná autorka pro, proti. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Ověříme to. Všichni hlasovali. K čemu hlasujeme? první části nebo k druhé části? Ještě jednou můžete to zopakovat, tu otázku, říká paní předsedkyně. O čem hlasujeme? O první nebo druhé části eh, toho ústního pozměňovacího návrhu? Ne, my už jsme dál. Hlasování je ukončeno nyní. 21 pro, 20 proti. Přijato. Odstavec 6, kompromis B ze tří skupin pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, návrh 21, opět Antigony Papadopulo, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 7, návrh 24, Sary Esajach, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to. Hlasujeme o návrhu 24. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno, všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 27 pro, 14 proti, je to jednoznačně přijato, ale některé ruce se dobře nezvedaly. Nyní máme kompromis C ze dvou skupin. Pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 8, návrh 25, Sary jak pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 9, návrh 26, stejná autorka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 10, návrh 27, stejná autorka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní eh, paní, eh, návrh 1, Antigody Papadou pro, proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení B, stejná autorka, přijato. Úvodní ustanovení 3, návrh přijato. Čtyři, stejná autorka pro, proti, zdržel se přijato. Návrh pět, stejná autorka pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku a sice elektronicky hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 40 pro, jeden hlas proti, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme zpravodaji, kterého nevidím. A tím jsme dokončili naše hlasování. To bylo velmi krátké dnes. A nyní se dostáváme k bodu 10. A v této souvislosti předávám slovo paní Moran Chartier, která je zpravodajka a která bude hovořit o tom, jak probíhá vyjednávání s radou v rámci 15. a 16. trialogu ohledně Evropského sociálního fondu. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, já si myslím, že tento bod si bude vyžadovat veškerou vaši pozornost, protože včera večer jsme se účastnili 16. trialogu ohledně Evropského sociálního fondu a pustili jsme se do velmi konkrétního bodu. Já chvíli vyčkám. Nous abordions hier soir un point extrême... Včera jsme hovořili o velmi konkrétním bodu. Drazí kolegové, paní předsedkyně, je neúnosné diskutovat o trialogu. Eh, víte, že trialog probíhá prakticky za zavřenými dveřmi a tady se jedná o skutečnou budoucnost Evropského sociálního fondu. Takže myslím, že by bylo vhodné umožnit paní zpravodajce, aby hovořila za dobrých podmínek. Opakuji tedy, říká paní zpravodajka. Včera jsme měli 16. trialog ohledně Evropského sociálního fondu a ten trialog eh, včera byl věnován speciálně iniciativě ve prospěch zaměstnání mladých a propojení se zárukami ohledně mládeže. Myslím si, že první bod, na který bychom se měli soustředit, souvisí s tím, že iniciativa na podporu zaměstnávání mladých je pro komisi součástí záruk mládeže ale po mnoha diskusích jsme si uvědomili, že na straně rady paní předsedkyně neexistuje stejná představa o propojení mezi záruky pro mladé a iniciativou pro zaměstnávání mladých. Takže my tady máme první problém, který spočívá eh, v tom, jak koncipovat záruku pro mladé a jak to propojit s touto iniciativou ve prospěch zaměstnávání mládeže. Já vám řeknu, že to odpovídá tomu, co jsem měla já vždy na mysli. Domnívám se, že záruka pro mladé je pouze politickým rozhodnutím s jakousi politickou deklarací. Představuje to určitou část té zásadní práce a zapadá to do toho hlavního politického cíle v rámci Evropského sociálního fondu, protože jeho hlavním cílem je zajistit začlenění mladých bez kvalifikace, ale i mladých s diplomy na trhu práce. Ale tato koncepce není jasná v současné době. A my jsme včera žádali radu, aby nám sdělila, jaký rozdíl tady existuje mezi tím politickým cílem, který je nasměrován na veřejnost, a akčním cílem z hlediska záruky pro mladé a z hlediska iniciativy na podporu zaměstnávání. Naše otázka podle našeho názoru byla smysluplná, ale nedostalo se nám odpovědi, protože Rada nám sdělila, že zde není proto, aby odpovídala na tuto otázku. Takže zde stále zůstáváme s touto nezodpovězenou otázkou, která podle mého názoru je nesmírně důležitá. Takže tato otázka je nezodpovězena. Druhý bod, o kterém jsme diskutovali, je, o jakou populaci z hlediska věku se jedná. Víte, že v rámci Evropského parlamentu naše hlasování bylo jednoznačné. My jsme si přáli, aby toto politické rozhodnutí z hlediska zaměstnání mladých pokrývalo nejenom ty mladé, kteří nemají kvalifikaci, to je ta obvyklá část populace 15 až 24 let, ale chtěli jsme, aby to pokrývalo i mm, absolventy vysokých škol, kteří i nadále studují, ale nemají práci. Vidíme, že například ve Španělsku Alejandro je mnoho mladých absolventů, kteří také potřebují tuto záruku, kteří také potřebují využívat této iniciativy ve prospěch zaměstnávání mladých. Takže přejít z toho úseku 15 až 24 na úsek 15 až 30 let, změnit tedy ten, toto zaměření, v podstatě znásobí dvakrát počet uživatelů. Pro mě je to důkaz toho, že potřebujeme skutečnou politiku iniciativ ve prospěch zaměstnávání, tak aby se pokrylo začlenování těchto mladých lidí až do toho období 30 let. To odpovídá tomu pravému politickému smyslu této iniciativy. Můj pocit je takový, že těch 6 miliard ve prospěch v podstatě se jedná o 3 miliardy v rámci Evropského sociálního fondu plus 3 miliardy navíc, tato část pokrývá pouze malou část skutečných potřeb. A myslím si tedy proto, že zde máme potřebu vést skutečnou bitvu. Třetí bod, paní předsedkyně, ten se týká tematického soustředění nebo koncentrace. Klademe si otázku, zda toto soustředění témat bude zahrnovat iniciativu ve prospěch zaměstnávání mladých, či nikoliv. A zde opět A v tomto případě opětovně nejsme všichni stejně naladěni. Pamatujete si, že v tom soustředování témat komise navrhla soustředění v rámci čtyř důležitých os. Do nich vtělila politiku, kterou mají provádět členské státy. My jsme si přáli toto rozšířit na šest. Chtěli jsme rozšířit toto tematické soustředění. Možná, že v střednědobě bychom to mohli vnímat tak, že tato iniciativa ve prospěch zaměstnávání mladých by se mohla připojit k té koncentraci těch čtyř prioritních témat, anebo by mohla zapadat do těch šesti os, které bychom požadovali. Tady o tom se bude ještě vyjednávat. Takže, paní předsedkyně, to je stručný přehled problémů, které jsme zaznamenali včera večer. Na závěr bych si dovolila osobní komentář k včerejšímu trialogu. Zjistili jsme, že tato iniciativa pro zaměstnávání mladých byla rozhodnutím, které bylo velice rychle deklarováno, ale jakmile se jedná o ty zásadně důležité otázky, tak se nám odpovědí nedostalo. Děkuji, paní předsedkyně. Mikrofon není zapnut. Paní předsedkyně nemá zapnutý mikrofon. No no Děkuji. Nevím, jestli by nebylo dobré si vyslechnout také komisi, alespoň k tomu prvnímu bodu, protože myslím, že by bylo potřeba tady lecos vyjasnit. Je to iniciativa komise, takže by to bylo asi vhodné. Nevím, jestli by bylo tedy možné dát nejprve slovo komisi, anebo mám vystoupit já. Jak myslíte, paní předsedkyně? Mikrofon Mikrofon. Interpreto, že la komisión no nos va. Tak eh, mám teď pocit, že komise nám asi nic nechce vysvětlit, eh, ale přitom mám pocit, že ta vysvětlení jsou více než potřeba. Dobře, takže eh, vzhledem k tedy k tomu, že ta situace skutečně je velice nejasná, tak bych jenom tak jaksi preventivně Eh, chtěl komisi a radě říci, že Evropský parlament inicioval tuto iniciativu, která se týká zaměstnanosti mladých a záruk pro mladých eh, s tím, že si přejeme, aby vznikla reálná, skutečná politika a aby to nebyla pouze retorika, nezůstalo to pouze na papíře, aby se nejednalo pouze o sliby pro evropské občany, aby to skutečně eh, byla věc, která půjde nad rámec tiskových konferencí a politických prohlášení, protože to je nesmírně závažný problém. Myslím si, že tedy není možné eh, spokojit se s tímto chaotickým stavem, který přetrvává nejméně tři měsíce a přitom nás čeká velice významná eh, rada v červnu kde by se tyto věci měly projednávat. Bylo, mělo by to být ústřední téma rady a přitom zdá se, že rada nám není v tuto chvíli schopná věci vysvětlit. Podobně nám není schopná věci vysvětlit ani komise. Domnívám se, že to je skutečně velice zvláštní. Zdá se dokonce, že postoj komise je teď v rozporu s tím, co komise tvrdila dříve. Takže já v podstatě souhlasím s tím, co řekla Elizabeth a chci za svoji frakci říci, že musíme vést tuto bitvu nadále. Je to bitva velice správná za správnou věc je potřeba si uvědomit, že to je program, který má pomoci mladým, mladým nezaměstnaným, kterých je dnes mnohdy nezaměstnaná celá polovina. Je to tedy iniciativa pro polovinu mladých lidí v Evropské unii. Takto jasně je to třeba říci, vysvětlit tuto jasnou logiku je to tedy skutečný závazek, musí to být skutečný závazek, nikoliv pouze retorika. Proto se o to musíme zasazovat až do úplného konce, protože ten problém, který řeší mladí lidi eh, v Evropské unii, to je skutečně problém reálný. A na závěr pokud jde o tematickou koncentraci, tak myslím, že je zcela zjevné, že Červnová rada, pokud má řešit problém mladých jako jeden ze základních eh, problémů, kterým se má věnovat i Evropský sociální fond, eh, tak je třeba zajistit, eh, aby naše politiky byly celkově soudržné, koherentní, jinak vznikne skutečně chaos. Pan Tomas Mann. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Děkuji samozřejmě také Elizabet. Je vždy potěšením spolupracovat s vámi, eh, ať už v tomto výboru nebo jinde, protože eh, práce, kterou odvádíte, je přesně taková, jakou potřebujeme. Eh, chci také podpořit všechno, co říkal Alejandro. Je potřeba mít i fakta, je potřeba zajistit jasný výsledek. Není možné nadále umožňovat, aby nezaměstnanost mladých byla v některých členských státech tak vysoká, že si někteří začnou myslet, že se narodili ve špatnou chvíli. To nejde. E, jsou země, kde to funguje. Já jsem z jedné takové země a je potřeba, to víme, spolupracovat. Zaměstnanci, zaměstnavatele, sociální partneři, ale i politika. To je všechno naprosto nutná spolupráce. A e, toto klíčové slovíčko záruka pro mladé bych nerad, aby vedlo k nějakým konfliktům s ostatními iniciativami. On, on je tento pojem má spíše doplňovat. Jsou to všechno pole, na kterých jsme činí a toto konkrétně může být e, velmi, velmi důležité při řešení nezaměstnanosti mladých nemůžeme říci dobrá, tak toto si oddělíme. Jsme v tom všichni společně. Samozřejmě důvody a e, různé zkušenostní sady jsou různé. Někteří mladí lidé mají velmi kvalitní kvalifikaci, ať už odbornou nebo jinou, ale stejně jsou nezaměstnaní. A to má tato iniciativa řešit. E, je potřeba uvědomit si, že máme evropskou přidanou hodnotu a tam musí začít fungovat. Já vím, že, to, že se to často vnímá kriticky, například ten Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, ten je nahlížen mnoha velmi kriticky, já to chápu, ale uvědomme si, kolegové, že, ten, že jeho výsledky, jeho efekty byly velmi pozitivní a zejména v některých členských státech. V některých členských státech toto přesně funguje a to je ten evropský rozměr, který je potřeba začít prosazovat. Takže Eh, jsou to zcela právoplatné otázky na komisi. Je potřeba, aby i komise táhla s námi za jeden provaz, abychom všichni vysílali jedno a to samé poselství. Otázka na tebe, Elizabet. Eh, při jednáních s radou máme nějakou možnost i eh, my říci to, že na severu je to tak, na jihu je to tak, Vidí to tak vůbec rada, nebo to rada bere jako jednu celkovou zónu, je jedno, kdo je pro, kdo je proti, mě by to docela zajímalo. Já vím, že některé země toto vůbec eh, nechtějí, eh, ta jednání se mají vést eh, pouze za zavřenými dveřmi. My to zkrátka děláme jinak, ale a chceme být transparentní. Já myslím, že je zde i konec konců poptávka po transparentnosti ze strany našich občanů, protože ti se nás budou ptát, čeho jste v této oblasti dosáhli a čeho ne. Je potřeba vědět, kdo jaké karty hraje a kdo hraje falešně. Děkuji vám, Elizabet, ještě jednou za práci, kterou odvádíte. Karima Deli, ale ještě chci říct, že Alexandr Sarkas požadoval, abychom dali slovo komisi. Já myslím, o to tady nejde. S komisí se vyjednává na trialogu. V podstatě tady není možné, abychom přenášeli tuto diskusi trialogu sem. Eventuálně můžeme samozřejmě tady sepsat vaše otázky a pak je pokládat během trialogu. Tady jde o to, v jakém duchu jsme, eh, jakým způsobem bychom mohli eh, spravit o průběhu tohoto trialogu. Karima Deli má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Už několik let eh, říkáme, že Evropa se musí zabývat mladými lidmi a musí z toho učinit prioritu. Mladí jsou opravdu první obětí krize. Eh, tato krize je čím dál více obtížná a obtíže, které zaznamenávají tito mladí, eh, jsou eh, obtíže, které jsou brány v potaz velmi pozdě. Je důležité dát najevo, že nezapomínáme na tyto mladé lidi a to jednání ohledně ESF je velmi důležité. Máme pravdu, když chceme rozšířit toto zaměření na mladé od 15 do 30 let. Eh, víte, že se nyní studuje mnohem déle a velice často ti absolventi mají velké potíže, když opustí školu. Já bych se chtěla zaměřit na to, že eh, zatím nestačí těch 6 miliard euro. O to tady jde. Všichni tvrdí, že se jedná o prioritu ale zde jde o budoucnost Evropy. Mladí jsou budoucností. A když se podíváme na čísla MOP, tak tam se uvádí, že je nutné mít 20 miliard euro k dispozici, aby se vyřešil problém 7,5 milionů mladých bez kvalifikace. A přitom zde když nebudeme nic dělat, tak půjde o ztráty v hodnotě 150 miliard eur. Takže pokud máme k dispozici 6 miliard euro, tak opravdu diskutujeme o drobečcích. Omlouvám se za to, že to tak říkám, pokud to porovnáme s výzvami, o které tady jde. Pokud nic neuděláme, bude to katastrofa. Hlavním bodem jednání by mělo být, že 6 miliard je nepostačující. My víme, že 3 miliardy se budou čerpat z ESF a 3 miliardy od jinut. Kdybychom se chtěli tedy zaměřit na tento rozpočtový cíl a vyvíjet tlak a pak uvidíme také, jakým způsobem toto budou členské státy uplatňovat. Zatím je tady velmi vágní představa o povinnosti uplatnit tyto představy. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za to, že se mobilizovala. Má mandát, který jsme jí e, předali v souvislosti s tímto vyjednáváním ohledně těch tří bodů. Já jsem ráda, že jsme zde stvrdili na výboře e, tuto prioritu ohledně těch mladých až do 30 let. Myslím si, že někdy máme určitý předstih z hlediska k těchto představ a musíme tedy toto vysvětlit ostatním výborům. Velice často upadáme do stereotypů. Vždy jsme si mysleli, že mladí jsou od 15 do 24. Ale například eh, včera nám bylo řečeno na komisi, že musíme pomáhat hlavně těm mladým, kterým je asi 15 let. Ne, musíme dávat pozor na to, aby opravdu osud těch mladých eh, se nezměnil v katastrofu a musí to pokrývat eh, mladé od 15 do 30. Co se týče situace, kterou zpravodajka popsala, to je mm, určitý, určitá situace, která byla poznamenána překvapením na naší straně. Byli jsme překvapeni tím, že Eh, rada odmítala, abychom začlenili do textu jakoukoliv hm, odvolávku na záruku pro mladé. Bylo nám řečeno, že zde je snaha vyrobit jakési politické prohlášení, sdělení, ale není zde již vůle eh, brát na sebe všechny dopady tohoto prohlášení. Jednalo se o následující argument. Bylo řečeno, že se budou oplatňovat pouze závěry Evropské rady ze 7. a 8. dubna. A tady v tomto ohledu naše delegace je pevně přesvědčena o tom, že když se podíváte na závěry z února, tak tam jsou určité prvky, o které může rozhodnout rada. Týká se to čísel. A my jako parlament vlastně in fine o tom budeme jenom hlasovat ve smyslu ano či ne na závěr. Ale eh, ta rada nemůže předjímat právní základy, kde spolu rozhodnujeme. Takže poprvé na takovém trialogu musíme čelit tomuto problému. V současnosti jsme zablokováni. Rada říká, bylo to rozhodnuto Evropskou radou, ale my říkáme, ale to se týká legislativního základu, kde spolu rozhodujeme. Takže my jako spolurozhodující eh, legislativec se k tomu musíme vyjádřit. Je tedy důležité popsat eh, tuto situaci z hlediska stavu vyjednávání. Já doufám, že náš argument bude správně pochopen protože pro Evropský parlament je to podstatný argument, včetně naší aktivity, našeho výboru kolem záruky pro mladé. Nemůže se to týkat pouze jedné členské země a pak se musíme samozřejmě zaměřit taky na 6 miliard, o kterých se hovořilo. Další věc. Musíme se také podívat na to, jak toto probíráme z regi. Víte, že tady je velmi důležité přemostění nejenom z hlediska záruky pro mladé, k tomu se vrátíme, až se o tom bude také jednat na regi, ale souvisí to také s ESF a s politikou soudržnosti. Tady vás ušetřím detailů eh, diskusí, které proběhly, ale v konečném efektu od 26. března jsme požadovali aby se zorganizoval trialog na vysoké úrovni. Stále se nekonal, stále je nejasné, zda vůbec bude naplánován. Já jsem se dozvěděla, že paní Hübner souhlasila s tím, že by se to mohlo prodiskutovat na začátku trialogu eh, dnes odpoledne, který se bude týkat regionálních záležitostí. V každém případě já vás tam budu zastupovat vedle pana Adama Kozáka, který je vaším zpravodajem. Stanovisko EP bylo již dvakrát stvrzeno, paní Hybnerová to také potvrdila. A my si přejeme, aby eh, zde výslovně bylo zakotveno těch 25 které budou eh, převáděny na ESF. Další trialog se bude tedy konat 14. května. Samozřejmě, že vás budeme informovat o jeho průběhu během zasedání, které se bude konat 20. května. Euh, point 7. Teď bod 7a. To je fond, který je určen těm nejchudším obyvatelům. My jsme odložili toto hlasování, nicméně bychom mohli mít diskusi ohledně návrhů kompromisních pozměňovacích návrhů. A nyní předávám slovo paní Emer Kostelo, která je zpravodajkou. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste řekla, hlasování bylo odloženo až na 20. května, čímž to pádem máme určitý čas prodiskutovat kompromisní pozměňovací návrhy a já se chci soustředit dnes na tři záležitosti. První se týká účasti v programu, druhá věc rozpočtu a třetí vztahu s platformou, která má rozšiřovat informace. Pokud jde o účast v programu, tak jak asi poslanci už vědí, především stínoví zpravodajové, tak se jedná o dobrovolnou či povinnou účast. To byla problematika, která v podstatě dominovala té diskuzi stínových zpravodajů už eh, po několik eh, posledních týdnů, kdy o zprávě diskutujeme. Původní zpráva, kterou jsem předložila, tam nebyly pozměňovací návrhy týkající se dobrovolné účasti, protože jsem se domnívala, že eh, vzhledem tomu, že se jedná o fond pro nejchudší, tak by bylo lepší, aby se tento, chud, skuteč, tento fond eh, zaměřoval na nejchudší ve všech členských státech spíše než na některé členské státy. My jsme vedli diskuze se všemi politickými frakcemi a řada z nich se domnívá, že by bylo lepší nastavit systém dobrovolné účasti. Proto nastala situace, kdy tady máme dva eh, rozdílné pozměňovací návrhy k téže problematice. Některé politické skupiny si přejí propojit s pozměňovacím návrhem, který se týká dobrovolné účasti, což znamená vlastně realokace prostředků do zemí, které si nepožádali o účast v programu a frakce socialistů se rozhodla, že bychom se měli přidržet původního postoje, tedy že fond by měl být k dispozici nejchudším ve všech členských státech, že by k tomu měly být dispozice finanční prostředky, aby se členské státy mohly zúčastnit napříč tím ehm, finančním eh, obdobím přestože může v tom sedmiletém období dojít ke změně vlád v členských státech a změně politik v některých členských státech. Proto je důležité, aby i tyto členské země měly možnost se účastnit během celého období. Dva kompromisní pozměňovací návrhy, které se tohoto tématu týkají, jsou návrhy C a H tomu bych chtěla říci, že necháváme na členských státech, zda se budou chtít připojit k programu, ale financování pro nejchudší k dispozici připraveno bude. Pokud jde o financování, rozpočet pro tento fond, tak asi víte, že náš výbor již dříve řekl, že 2,5 miliardy nestačí protože to je vlastně méně eh, prostředků, než je k dispozici eh, v tomto eh, období. Jakožto hlavní odpovědný výbor pro tuto problematiku, s tím, že pro, spolupracujeme s výborem pro rozpočet, my navrhujeme, aby financování zůstalo na úrovni 3,5 miliard eur. Chceme tedy navrhnout aby ta zpráva, kterou bude schvalovat výbor pro zaměstnanost, obsahovala tu částku 3,5 miliardy. Je potřeba podle našeho názoru tu částku konkrétně uvést. Jsou tady ovšem politické skupiny, které se domnívají, že by bylo lepší dát eh, tam něco v tom slova smyslu, že částka bude vyjednána až později. Proto se tedy předkládají k této problematice dva různé pozměňovací návrhy. Já osobně se domnívám, že bychom měli ve zprávě částku konkrétně uvést, uvést ji velice jasně a říci, že očekáváme stejné financování jako v předchozím období, to znamená 3,5 miliardy. A pokud jde o tu informační platformu, to je poslední věc, tady už byly jenom drobné neschody, které se týkaly vytvoření platformy, informační platformy online a vlastně praktického fungování této platformy. My navrhujeme webovou stránku, která by propagovala sociální inovace. Jsou tady k tomu drobné změny předkládané jednotlivými politickými skupinami. A na závěr bych chtěla říci, že v závislosti na tom, jak proběhne hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak pokud postoj socialistů bude přijat, tak eh, odkaz na účastnící se členské státy v celém dokumentu bude vyškrtnut a naopak, pokud pozměňovací návrhy jiných politických skupin budou odhlasovány, tak eh, se tam eh, ponechá ten odkaz na účastnící se státy, tak jak je tomu v tuto chvíli. Takže to je současná situace, jenom bych asi ještě doplnila, že jsme hodně zapracovali na této zprávě. Myslím, že celkově se nám podařilo původní dokument komise hodně zlepšit. Ta spolupráce mezi stínovými zpravodaji byla velice dobrá, velice dobře Eh, se věnovala celé řadě témat. Na základě toho jsme zpracovali příslušné eh, kompromisní návrhy a v podstatě přetrvávají pouze ty dva nebo tři problémy. Takže to je ode mě vše pro tuto chvíli, paní předsedkyně. Eh. Děkuji mnohokrát, drahá kolegyně. Předtím, než předám slovo dalším vystupujícím, souvislosti eh, s právním základem ohledně tohoto textu bych chtěla předat slovo zástupkyni komise, paní Gvienev. Eh, thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát. Rádi bychom připomněli stanovisko komise, která navrhla nástroj, který má podpořit evropské občany, které, kteří čelí chudobě. Statistika hovoří jasně. V Evropě jsou občané, zejména děti, kteří eh, trpí chudobou, a to ve všech členských státech. Na úvod mi rovněž dovolte jednu technickou poznámku. Chceme zdůraznit, že jakýkoliv dobrovolný systém eh, v tom rozsahu, že by tedy znamenal nějaké Notifikace ze strany participujících členských států bude znamenat pouze prodlevy v programování tohoto systému a my se obáváme, že by to mělo negativní vliv na eh, distribuci potravinové pomoci během zimní kampaně 2013-2014, kde eh, nevládní organizace se pak mohou dostat do situace, kdy jim bude přerušena dodávka potravin. Merci. Eh. Děkuji. Čaba Öry bude hovořit a pak paní Cornelisen. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi na úvod vám sdělit, že jsem nebyl nadšen tím, že dnes nehlasujeme o této konkrétní zprávě. Samozřejmě, že mi akceptujeme tento odklad, ale co se týče vyčíslení eh, těchto údajů, samozřejmě, že o tom můžeme i nadále diskutovat. A máme tady určitý menší manévrovací prostor, ale samozřejmě respektujeme plně rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu. Co se týče dobrovolného nebo povinného eh, jaksi zúčastnění, to je velmi složitá záležitost. Nestačí říci, že určitý členský stát si přeje se účastnit a druhý nikoli. Jde o to říci, že místo toho, aby tady byl evropský program pro rozdávání potravin, který fungoval eh, velmi dobře, budeme vytvářet další nový Evropský fond a přitom ukončíme ten existující program. A navíc eh, budou užívány nebo využívány menší prostředky. Bude tady méně uživatelů eh, tohoto jakéhosi nového fondu. Takže tento přístup je nešťastný. Bohužel celá ta situace se bude velmi měnit. Musíme nyní řešit situaci s menšími prostředky, ale naše poslání přitom bude mnohem složitější. Dále je zde přístup, podle kterého se říká, že používáme Evropský sociální fond v těchto oblastech a že to bude mít další vliv na rozhodování rady a že situace se tím bude ještě více komplikovat. Není náhodou, že proběhla velice e, intenzivní e, diskuse kolem tohoto fondu v rámci rady. A co se týče problému právního základu a otázky oznamování, tady si myslím, že najdeme řešení. Ale do 20. května, do konečného hlasování se ještě sejdeme v rámci EPP, abychom probrali všechny možnosti, které se zde eh, naskytují. My nespochybňujeme dobrou vůli z hlediska našeho sociálního cítění a dobrovolného nebo dobrovolné nebo povinné účasti, ale situace je komplikovaná. A nyní pohovořme o tom, jak šířit tyto informace, jakou platformu tady mít. My vytváříme určitý fond. Budeme mít méně prostředků, které budeme moci používat. Ale budeme zde vytvářet další struktury, platformy pro šíření. Takže budeme vytvářet opět další platformy, další nástroje, takže budeme mít ještě méně finančních prostředků na pomoc těm nejchudším. Mohli bychom vytvořit um, nebo najít určité online řešení, tak, aby se nemuselo cestovat fyzicky, aby nebylo nutné vydávat finanční prostředky na konference a na cestovné výdaje. Jaký je náš cíl? My jsme zcela vstřícní vůči jakémukoliv kompromisu, jehož smyslem bude eh, snížit náklady Evropské unie. A podporujeme vytvoření operativní struktury, která by snižovala náklady a umožňovala pomoci nejchudším osobám to je náš cíl. Nezávisle na našem vstřícném postavení, vstřícném vztahu ke kompromisu, musíme si uvědomit, že v rámci Evropského parlamentu je nutné vyvinout úsilí, abychom našli tento kompromis předtím, než to budeme projednávat s radou. Nezávisle tedy na našem střícném stanovisku ke kompromisům, jsem již několikrát eh, vypíchnul skutečnost, že v rámci tohoto nového řešení a tohoto nového fondu budeme pracovat s méně s eh, finančními prostředky a bude méně skutečných uživatelů, kteří budou moci této pomoci využívat. Takže situace je vážná. Dokonce si klademe otázku, zda to vůbec bude možné, každém případě si musíme být vědomi této složitosti. Děkuji, paní předsedkyně. Na úrovni EPP se sejdeme a budeme hledat všechna možná řešení předtím, než přistoupíme k hlasování 20. května. Takže hledáme kompromisy a hledáme řešení. Jednání probíhalo v kompromisním duchu a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ještě jsou zde další řečníci. Já bych ale nejdříve chtěla vyjasnit jednu věc. Já mám dojem, že občas na našem výboru, které, který je expertním výborem v této oblasti, vzniká určitá ambivalence, dvojznačnost, odkud pochází peníze pro tyto nejchudší osoby. Někteří jakoby udržují eh, toto matení. Vypadá to, jako kdyby finanční prostředky, které se nepoužijí v rámci tohoto fondu pro nejchudší, tak tyto prostředky budou k dispozici v rámci ESF. Jako kdyby zde eh, byly tyto fondy propojeny. Někteří kolegové říkají, Fond pro nejchudší není naší prioritou. Hlavní prioritou je Evropský sociální fond. Takže pokud přistoupíme na dobrovolnost, tak eh, budeme mít více prostředků v rámci Evropského sociálního fondu. Závěry Evropské rady uvedly jednoznačně skutečnost, která je také správná i z hlediska soudního dvora. Právní základ pro Evropský sociální fond uvádí, že je to fond na podporu zaměstnanosti. A pokud budeme tvrdit, že finanční prostředky z fondu pomoci nejchudším osobám se budou moci vtělit do ESF, tak pak zde dáme možnost pro žalobu u soudního dvora, kde některé členské státy budou moci říci, ale ESF nemůže financovat eh, pomoc a rozvoj. Takže tady jde o to, jakým způsobem eh, vymezit tyto prostředky. Nebylo by dobré, abychom se dostali eh, do této jakési pasti. Ti, kteří říkají dobrovolnost, tak to znamená, že by členské státy si mohly dobrovolně vybrat, ale to představuje riziko, že nebudeme mít východisko z vyřešení této situace kolem tohoto fondu pomoci nejchudším osobám. To byla určitá faktická připomínka, kterou jsem chtěla vznést do této diskuse. Paní Cornelisa a pak paní Moran Šarti. Um, Děkuji. E, já si myslím, že k tomuto je třeba nalézti řešení a minimálně zajistit, že všechny ty peníze půjdou na sociální účely, ať už v ESF nebo ve FEED. E, nic z toho nesmí jít zpět do evropského rozpočtu, to by měl být náš hlavní princip. A konec konců to půjde z ESF, protože to je nějaký celek strukturálních fondů. To je značné nedorozumění i mezi některými nevládními organizacemi a vůbec ve společnosti, že nejde o čerstvé peníze v tom smyslu, že by stály úplně stranou eh, všech ostatních výdajů na strukturální fondy, ale dobrá. Teď máme ještě několik týdnů, abychom o tomto diskutovali probíhala velmi hluboká diskuse s komisí s stínovými zpravodaji. Za zelené mohu říci tolik. Náš hlavní princip je, aby lidé, kteří jsou momentálně závislí na stávajícím potravinovém programu Evropské unie, nebyli od roku 2014 ohladu, ohladu případně aby nedostávali najednou mnohem méně. Je potřeba zajistit, aby alokace těchto peněz skutečně proudily k těm nejchudším lidem v těch nejchudších členských státech, aby zde vytvářeli solidaritu. A myslím si, že jediný závěr, který můžeme učinit, je, že ten fond musí být dobrovolný, protože cokoliv jiného by znamenalo nedostatečnou solidaritu stávajícím programu je 19 zemí, které využívají 500 milionů euro ročně, což jsou většinou ty chudší státy Evropy. Eh, teď ta eh, částka by se snížila, pokud se víceletý finanční rámec dohodne na těch 2,5 miliardách a pak se to musí rozdělit mezi 27 zemí a nejenom mezi 19. A na to nepotřebujete doktorát z matematiky, eh, jiným, abyste zjistili to, že ti lidé, co tu potravenou pomoc momentálně dostávají, dostanou méně. A to i když se ty částky navýší v rámci VFR na 3,5 miliard, i tak každá země dostane méně, pakliže 27 zemí se na tomto bude účastnit a to včetně těch velkých, jako je Velká Británie nebo Německo. U nás v Nizozemsku například by vláda byla naprosto dokonale schopná zajistit, že všichni občané státu mají co jíst, pakliže by chtěla učinit příslušná politická rozhodnutí. Ale ti nejchudší v Maďarsku, Řecku, Portugalsku a jinde takové štěstí nemají a jsou momentálně na nás závislí. A v podstatě nemají žádnou záložní možnost, pakliže jim teď část toho financování zrušíme. Myslím si, že zachování tohoto fondu jakožto povinného znamená vytržení potravin doslova e, ze spáru nejchudších e, řeků, Portugalců a dalších a vražení těch potravin do rukou Němců, Nizozemců, Angličanů a tak dále, což není účelem tohoto cvičení. My se proti tomu snažíme prosadit pozměňovací návrh, tam se hovoří o alokočních kritériích tohoto fondu. Je to pozměňovací návrh, který říká Evropské komisi, aby zohlednila stávající závislost eh, osob na stávajícím potravinovém programu EU. Tím by komise mohla zajistit, že například potravinová banka v Maďarsku se nepropadne na nějakých 50% zásob, které tam má na těch 40 tisíc lidí, kteří jsou na ní závislí, a může ty alokace nadále zakládat na realitě, ne na číslech Eurostatu. A na závěr, komise řekla, že pokud to bude dobrovolné, nastane spoždění, proto tam máme odstavec o přechodných opatřeních, Eh, já chápu, že to je velmi složitý postup, ale myslím si, když se chce, tak to jde. A musí to jít. Eh, eh, musí jít podporovat těch 19 zemí až do doby, než bude vytvořen následný program v této oblasti. Nemyslím si, že si můžeme dovolit ovlivnit celý ten systém tím, jak si my myslíme, že by měla být solidarita organizovaná a argumentovat nějakým drobným eh, spožděním. Možná by pravda bylo, bývalo bylo lepší, kdyby ten návrh byl přišel dříve, abychom měli také čas o něm diskutovat, že? Paní Morán Šarti a pak Karima Deli. Ano, paní předsedkyně. Já oceňuji že u tohoto tématu můžeme otevřít diskusy a že každý může vyjádřit svoje představy k tomuto bodu. U mě je to velmi jednoduché. Co se týče fondu pomoci nejchudším osobám, já si myslím, že je to politická Evropa a vnímání naší Evropy ze strany občanů, o které jde. Ve chvíli, kdy hovoříme o finanční solidaritě, o ekonomické solidaritě, tak tento fond pomoci nejchudším osobám by nám měl umožnit zdůraznit sociální solidaritu Evropy vůči všem našim spoluobčanům. A já myslím, že to je naprosto zásadní a tady bychom měli být velmi pozorní, protože máme rok před evropskými volbami. Máme krizi která probíhá a která bude probíhat i v budoucnosti. To je tedy velmi citlivé téma a naši spoluobčané z Evropy všech zemí se dívají na to, jakým způsobem Evropa může pomoci nejchudším osobám. Já osobně se domnívám, že tato politická možnost sociální solidarity, kterou naprosto podporuji, Myslím si tedy, že tato pomoc by neměla být diferencována eh, z hlediska všech občanů, kteří trpí. Já si nepřeji, abychom stigmatizovali určité konkrétní členské zemi v současnosti. Já jsem naslouchala tomu, co tady zaznělo. Stále se tam ukazuje na stejné země a ty Jiné země jsou stále jakoby mezi těmi prvními, jako kdyby nebyli chudí všude. všude. Já vám musím říci, že chudoba nezná hranice a ta potřeba pomoci nejchudším osobám také nezná eh, hodnoty. Je to evropská hodnota solidarity, kterou bychom měli eh, zde vypíchnout. A druhý bod, paní předsedkyně. V té diskusi podle mého názoru Musíme začít tím, že budeme hovořit o částkách, o které se jedná. Když tam máme xxx, i když jsou 4x, tak to se mi nelíbí. Já jsem v tomto smyslu předložila pozměňovací návrh. Já bych chtěla, abychom tam uvedli, že potřebujeme 3 miliardy 500 milionů na to příští období. Jde o to, abychom neudržovali to samé, co bylo tedy z období 2007 až 2013. Víte, že to byly ekvivalenty, které byly vyjednávány ještě před krizí. Paní předsedkyně, já už nejsem nyní naivní a nemyslím si, že když tam dáme 4xxx, že budeme mít více než 3 miliardy 500 milionů. Já chci, aby se to tam uvedlo, aby se tam ta částka objevila, abychom takto zaručili plnění tohoto cíle sociální solidarity. To je druhý bod a myslím si, že tady bychom měli být nesmírně bdělí. A pak další věc. V souvislosti s tím, co jsem uvedla ve své analýze, tak Jistě chápete, že já jsem proto, aby ta účast byla otevřená pro všechny. Představte si, že v budoucnosti budete součástí vlády v určité evropské zemi. A tato země, dejme tomu, se nepřihlásí k této účasti na začátku v rámci tohoto fondu pomoci nejchudším osobám. A pak budete muset přijímat určitá eh, rozhodnutí eh, z hlediska nutnosti přijmout eh, některé pomoci nejchudším osobám a samozřejmě, že to může mít eh, některé dopady, které nebudou příznivé z hlediska politických eh, z hlediska politického směřování. Proto se domnívám, že by bylo mnohem lepší zde otevřít široký přístup a následně Členské státy si tuto záležitost zorganizují podle svých představ v rámci této pomoci nejchudším osobám. V každém případě, paní předsedkyně, myslím si, že jsme na začátku této diskuze, protože v rámci politických skupin se objevují různá stanoviska, která mohou být eh, národně inspirována. V každém případě já osobně budu obhajovat tuto linii. Děkuji. Karima Deli a pak další řečníci. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že my všichni neseme odpovědnost z hlediska této účasti. Pokud se nám řekne, že zítra to bude dobrovolné, že tady bude spoždění, my víme, jak to vypadá. Může to být šest měsíců, může to být rok. Znamená to, že šest měsíců nebo rok necháme tyto nejchudší osoby bez jakékoliv pomoci? Ne. Takže tato vůle musí být zvýrazněná a musí se opírat o solidaritu. Evropa to není Evropa podle karty. Říká se mi, že to bude dobrovolné právě proto, aby se tento fond používal. Tento fond není jenom pro potraviny, to je fond pro nejchudší, týká se to chudoby dětí, bezdomovců a tak dále. Pokud někdo mi dokáže že v těch 27 nebo v nějakých členských státech těch 27 států nejsou chudé děti, nejsou bezdomovci, OK, pak řeknu, tak to může být dobrovolné. Já si myslím, že mm, povinností každého členského státu je zajistit, aby nikdo nezůstal stranou. To je evropský duch. Pak je tady ještě další věc. Rozpočtový výbor již hlasoval o potravinové pomoci. 3,5. Takže naše zpráva by neměla nést toto XXX. My bychom tam měli pevně stanovit toto číslo. Tak, jak to udělal rozpočtový výbor. 3,5. Tady musí spolupracovat i výbory v rámci Evropského parlamentu. Druhá věc, nebo třetí věc. Chtěla bych se vrátit k bodu, který tady vůbec nezazněl, ohledně zjednodušení postupů. Musíme také předjímat tuto otázku, proto aby v budoucnosti ten nový fond byl opravdu provozu schopný. Takže otázka zjednodušování postupů je eh, otázka, o které bychom měli diskutovat. A teď rozdíl oproti ESF. Tady je to pro mě jednoznačné. Pokud jsme se rozhodli, že budeme bojovat proti sociální exkluzi, pak jsme prohlásili, že potřebuje 20 až 25 ESF pro tyto programy, ale to nijak nesouvisí s pomocí nejchudším osobám. Fond pomoci nejchudším osobám je fond urgentní pomoci. Sociální fond se opírá o dlouhodobou vizi, začlenování a tak dále. Takže potřebujeme obojí. Nemůžeme Eh, to slučovat. Fond pomoci nejchudším je urgentní, okamžitý. Evropský sociální fond to je skutečná dlouhodobá vize, takže jedno nejde bez druhého. Obojí musí jít současně. Musíme nakrmit ty nejchudší a Evropský sociální fond by měl umožnit je začlenit do společnosti. To je něco, za co bychom měli bojovat v diskusích. A pak na závěr. Je tady kompromis, který bohužel vylučuje možnost požádat o finanční účast ve prospěch eh, uživatelů. To eh, vylučuje možnost takzvaných solidárních akcí v rámci drobných eh, potravinových obchodů. A já bych byla ráda, kdyby tento systém byl do toho začleněn. Byla bych ráda, abychom diskutovali o tom, jakým způsobem i tyto malé potravinové obchudky byly začleněny do těchto sítí. To nejsou jenom místa, kde se distribuje tato potravinová pomoc. Já bych chtěla říct, že to není jenom místo pro rozdávání eh, potravinové pomoci. Je to úplně nová koncepce alternativní ekonomiky, která se vyvíjí a také zahrnuje sociální inkluzi a je to také místo pro diskuse, pro výměnu názorů. Budu stručná, doufám, že tato otázka se také dostane do budoucího kompromisu. Děkuji. Děkuji. Marian Arkin a Alexandro Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Zazněla tady eh, mnohá prohlášení, takže nebudu opakovat, eh, co řekli předřečníci. My jsme se s paní zpravodajkou hodně pracovali na této zprávě a pokračovat budeme. Paní zpravodajka hovořila o těch třech základních problémech a tématech. Já si myslím, že to nejdůležitější je tady ta dobrovolnost nebo povinnost a v této souvislosti je třeba zvážit několik věcí. Jedna věc je, že v radě je v tuto chvíli v této věci blokační menšina. Jsou tady členské státy, které se nechtějí zapojit. Já jsem hovořila s některými kolegy a dostalo se mi odpovědí v tom smyslu, že například ve Spojeném království království, nevím, jestli je to pravda, že prý máme vlastní systém, který velice dobře funguje a že Británie se nepřeje žádný zhora vnucený evropský systém. Samozřejmě, že nevím, jak situace vypadá úplně ve všech členských státech, ale je potřeba toto zvážit i v diskuzích v parlamentu. Slyšela jsem, co říkali kolegové o sociální solidaritě a že všichni občané by se měli zapojit, měli mít tuto možnost a že by tady neměla existovat nějaká druhořadost, všichni by měli mít možnost a přístup, ale narážíme na velké dilema a pokusit se pro ně najít nějaké řešení. Dále se hodně hovořilo o tom, odkud budou ty prostředky, zda to bude 2,5 miliardy, 3,5 miliardy, Myslím, že asi většina z nás si uvědomuje, že částka 2,5 miliardy není dostatečná vzhledem té vyšší předchozí částce, ale moje frakce si myslí, že bychom neměli v tuto chvíli navyšovat rozpočtové položky. Jak víte, eh, rozpočtová vyjednávání v tuto chvíli teprve mm, probíhají, nevím, co se stalo přesně eh, včera večer, ale můžeme očekávat zhruba do dvou týdnů alespoň určitou dohodu a vím, že s komisí se o tom eh, hodně hovořilo. Řada z nás položila tu otázku týkající se možnosti navrácení peněz a realokace těch peněz, pokud nebudou utraceny členskými státy. A komise tehdy odpovídala, že vlastně možné je úplně vše, to znamená, že ani teď nejsme o moc eh, chytřejší, víme zkrátka, že vše je možné a proto bych se znovu obrátila na komisi, zda by mohla být přesnější a vysvětlit nám to. Pak je tady ta otázka 2,5 miliard a 3,5 miliard. Pokud se shodneme na té vyšší částce, kde vezmeme tu miliardu navíc? Toto jsou všechny otázky, na které v tuto chvíli nemám odpověď a byla bych za ní velice ráda. Pan Ory říkal, že ve své frakci o tom budou diskutovat stejně jako my a myslím si, že by bylo dobré dosáhnout schody v této věci tak, abychom s takovým řešením mohli všichni souhlasit. Jsou to tedy ještě problémy, které v tuto chvíli dořešeny nejsou. Některé členské státy stále trvají na tom, že to je fond, ke kterému se nechtějí připojovat. Dále už jsem hovořila o tom eh, rozpočtu. Třetí věc, to je ta informační platforma jsem připravena eh, pracovat na tom pozměňovacím návrhu socialistů a případně tam zapracovat sociální inovace, protože to je důležitá věc a může to tady být eh, užitečné, ale souhlasím také s panem Orym, že ty náklady by se měly udržet na minimální možné úrovni, aby se peníze, pokud možno z tohoto fondu, nevynakládaly na žádné zvláštní jiné eh, výdaje. Ale jinak ta onlineová platforma by mohla být eh, užitečná. Nicméně ta základní věc je, že některé členské státy si nepři, nepřejí připojit se k tomuto fondu. Z druhé strany tady stojí otázka sociální solidarity. Tady bude potřeba najít nějaký kompromis a těším se na další diskuze se stínovými zpravodaji. Děkuji, pan Serkas a pak další řečníci. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že paní Harkin má pravdu. Eh, má pravdu v tom, že základní problém této mm, diskuze eh, je ta otázka dobrovolnosti. Jsou tady skutečně členské státy, které se nechtějí zúčastnit fondu, jak říká paní Jarkin. Jsou tady takové státy, to ano. Jsou to ovšem členské státy, které chtějí využít tyto prostředky na jiné účely, protože tady dochází k určitému zmatení, pokud je o ten pojem dobrovolnost, protože je tady také pozměňovací návrh eh, k bodu C, kde se hovoří vlastně o tom, že dobrovolnost je proti solidaritě. Ale ono to není úplně tak, jak říkala paní Kornalisen. Samozřejmě, že bylo velice dobré, kdyby členské státy sami vyřešili tento problém a e, zbylé prostředky by se mohly věnovat jenom těm členském, členským státům, které dostatečné prostředky nemají. Ale ten pozměňovací návrh e, k C je takový, že účast členských států Eh, nebude znamenat, eh, že bude dotčena ta celková eh, částka, že to nebude znamenat, že budou jiné členské státy ohroženy ve svém čerpání. Tady nejde o navyšování eh, solidarity. Občanské státy vlastně pouze chtějí mít možnost volně disponovat s těmi prostředky a vynakládat je skutečně těm nejpotřebnějším. Já bych tomu chtěl říci, že dobře, že ještě teď máme určitý čas k dispozici před hlasováním a myslím, že všechny politické skupiny by se měly pokusit vyřešit eh, dva problémy. Jednak eh, bychom se měli vzdát takového stranického boje, skutečně myslet na to, že naším cílem jsou evropští občané a ne stranické zájmy. Druhá věc, my se musíme dohodnout eh, s radou a měli bychom eh, zapomenout, eh, že hájíme jednotlivé země a, nebo jednotlivé politické strany a hledat rozumné pro všechny přijatelné řešení. Měli bychom si vyslechnout eh, lidi, pro něž eh, pracujeme a kteří se potýkají se zásadními problémy. Měli bychom eh, se jich zeptat, zda si myslí, že je spravedlivé, že by se prostředky z tohoto fondu využívaly volně pro různé um, účely někde pro zajištění eh, potravin, jinde zase na jinou oblast, ale vše by to mělo eh, být ve prospěch pomoci mm, eh, nejchudším. Jsme tedy v situaci, která je skutečně dramatická. Jde o zajištění základních potravin pro občany, kteří jsou v podstatě bez prostředků, zvláště nyní v současné době krize a stojíme tedy před tou otázkou, zda by se ty prostředky mohly využívat e, i pro jiné e, věci, než jak je ten e, fond v tuto chvíli nadefinován. Já si myslím, paní předsedkyně, že bychom, a to už jsem říkal, se měli zbavit našich stranických zájmů a nehledět na to, z jaké země pocházíme, na povznést se eh, na toto a eh, zamyslet se nad tím, co pomůže nejchod, nejchudším občanům v Unii. Oni chudí lidé nejsou jenom v Řecku, na jihu Evropy, ale jsou i v Německu a jinde. Toto je Evropský fond a tak bychom uh, si měli jasně uvědomit eh, tuto věc. Vždycky tady budou eh, státy a vlády, které se budou vyjadřovat proti. Jsou tu vlády, které si nepřejí tento fond z nejrůznějších důvodů. Ale myslím si, že náš výbor by se neměl připojovat těm, k těm, kteří si přejí zničit tento eh, systém. A myslím si, že ten základní problém skutečně je právě ta otázka dobrovolnosti tohoto, eh, tohoto systému. Nemělo by nás to ovšem zmást eh, a spochybnit eh, tento Evropský fond. Ty peníze musí být určeny pro ty nejchudší, na základní potraviny a na zajištění základních potřeb pro eh, přežití. A myslím, že by tento fond měl být k dispozici všem nejchudším v Evropě. Děkuji. Sari Saraja a pak Nadia Hirsch. A in this... Děkuji vám, paní předsedkyně. Zdá se, že náš výbor má společný názor, že ti nejchudší v Evropě potřebují pomoc, ale neschodneme se na tom, jak tu pomoc realizovat. Já jsem jedna z těch poslankyň, která je dosti zmatena těmi slovy doplňkový fond a dobrovolná participace. Ráda bych proto, aby mi to někdo vysvětlil. Hovoříme-li o doplňkovém fondu, znamená to, že tento fond bude mimo rozsah, mimo pole působnosti víceletého finančního rámce? Bude to mimo VFR nebo to bude tak, jak jsme tady slyšeli, jenom že to nebude součást sociálního fondu? Tolik tedy k mé první myšlence. A pak ta dobrovolnost. Pakliže jsou země, které se v tomto nechtějí angažovat, znamená to, že ty peníze do toho fondu nebudou dávat, nebo že je z něj nebudou dostávat. Pakliže jsou země, které si třeba myslejí, že tu potravinovou pomoc si obstarají sami, proč by do tohoto fondu měli dávat peníze, když vlastně e, takovýto systém budou zavádět v rámci nějakého národního programu. A za třetí, já jsem byla osobně trošičku zklamaná tím, že e, komise do tohoto chce zahrnout další materiální dávky. Já si myslím, že potravinová pomoc je skutečně ta nejdůležitější. Všichni víme, že tento program původně pochází z jiných programů zemědělských a nevím, proč bychom eh, to teď měli míchat s dalšími hmotnými dávkami. Eh, mám trošičku pochybnosti, myslím si, že jediné, čeho tím dosáhneme, je, že to bude ještě komplikovanější pro členské státy a nebude to v podstatě vůbec uřiditelný program, ale to je můj osobní názor. Eh, mohli by mi to tedy někdo osvětlit, eh, tyto, tyto tři věci, to znamená tedy ta doplňkovost, jestli je to mimo VFR nebo ne, dobrovolnost, zda je do, dobrovolnost tedy dávání peněz do tohoto fondu nebo získávání peněz z něj. Děkuji. Nadia Irš, puis... Nadia Irš a pak Sergio Prioto. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě, eh, každý víceméně ty problémy v dané lokalitě zná, ale eh, podstatě nemá smysl říkat, v každé zemi jsou děti a dospělí, kteří hladovějí. To je samozřejmě pravda. Eh, to i v Německu máme například děti, které jdou ráno do školy bez snídaně, ale eh, tam nejde o to eh, zmiňovat si podmínky co to způsobilo. To souvisí s velice širokou paletou sociálních faktorů a rodinných faktorů a tak dále. V některých zemích v EU spíše bychom měli říkat, máme určitý systém, který zajišťuje, že nikdo skutečně nehladoví. Samozřejmě ty systémy více či méně nefungují stoprocentně, to je také pravda, ale pak existují ještě země, kde ty systémy vůbec nejsou a kde často dochází k tomu, že lidé skutečně mají hlad a nemají co jíst. A to není jenom prosím pár jednotlivců, to jsou široké masy. A je potřeba něco udělat, abychom těmto zemích, zemím pomohli. Je, myslím, nezodpovědné říkat, že je to všude stejné. E, proto si myslím, že je zcela na místě, abychom zde zachovali i určitou dobrovolnost přístupu do tohoto systému ze strany členských států. A e, také ty, toto přispívání. Já nevím, e, od kdy chceme po členských státech peníze. Samozřejmě víme, jakým způsobem se ty peníze budou využívat, to ano, ale nějaká dobrovolnost investic, to nikdy nefunguje. Musíme říci, že chceme peníze a nasadíme je na ty a ty projekty tam, kde je to nutné, tam, kde ta pomoc je skutečně zapotřebí. Nějaké peníze, které se pak musí do něčeho dále investovat, to jsou většinou ztracené finance a nakonec nám nich nezbyde nic. Děkuji. Sergio Prioto a pak paní Rapty. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl trochu připomenout počátky této diskuze, protože mně se zdá, eh, že tím počátkem bylo vlastně velké rozhořčení na straně Evropského parlamentu. Já myslím, že eh, zapomínáme tady na tu podstatu evropské politiky v sociální oblasti. Vlastně poprvé hovoříme o fondu, který má eh, pomoci v rámci evropské sociální politiky těm eh, nejchudším, eh, tím pádem v podstatě doplnit eh, společnou zemědělskou politiku a další evropské politiky. A cílem je nabídnout pomoc nejpotřebnějším. Jedná se o mm, důsledek eh, reformy sociální politiky, eh, společné zemědělské politiky a my se snažíme už přes rok eh, nějakým způsobem tento program zpracovat. Vidíme, že v radě je několik málo států, které se snaží celou záležitost eh, zablokovat, eh, snaží se zablokovat tento vlastně evropský projekt a já si myslím, že bychom měli k věci přistoupit eh, v dobré víře. Myslím si, že pokud eh, dojde k vetování tohoto eh, programu, eh, tak dojde k překročení pro nás nepřekročitelných hranic tady v parlamentu. Já myslím, že my se snažíme vytvořit a pozměnit fond, který má a vlastně i minulosti měl menší prostředky k dispozici, než Evropský parlament požadoval. Myslím, že je potřeba eh, trvat na navýšení těchto eh, prostředků v době, kdy například eh, Evropská komise sama uznává, že do roku 2020 narostl 20 počet chudých a tím pádem je potřeba k tomu uspůsobit i také rozpočet a, nikoliv ho snižovat. Těch 500 milionů eur už dříve bylo, eh, byly nedostatečné prostředky a nebudou stačit ani v nadcházejících letech. A pokud jde o otázku eh, dobrovolnosti a povinnosti, já myslím, že se snažíme eh, obhájit program, který má ve své podstatě evropskou identitu. Tady nejde No, to rozlišovat mezi členskými státy, ale uvědomit si, že nejchudší existují ve všech zemích Evropské unie a ti by měli mít možnost čerpat pomoc tohoto fondu a bez ohledu na to, jak rozhodne vláda členského státu, zda se připojí či nepřipojí eh, k, té, k tomuto fondu. Nejde tady o žádné niance, ale naopak o zcela zásadní věc. Myslím si, že zároveň eh, není možné eh, neřešit problémy Evropského eh, sociálního fondu, tyto problémy odsouvat. Evropský sociální fond má svůj záměr, svůj cíl, není možné pod tu záložku Evropského sociálního fondu přesouvat nejrůznější problémy. Evropský sociální fond eh, nemůže řešit veškeré eh, katastrofy, veškeré problémy a krize, anebo věci, které rada společně s parlamentem a komisí nedokáže ve schodě řešit. Takže si myslím, že parlament by měl obhajovat eh, své stanovisko, tak jako to vždy dělal a neměli bychom padnout do té pasti, o které hovořil Alejandro CERCAS, eh, což je ta pasté diskuze o dobrovolnosti a povinnosti. Je to otázka, která by jak měla skrýt eh, jiný problém, to zda by se prostředky z tohoto fondu mohly používat i na eh, jiné účely. Já myslím, že ten účel tady musí být zcela jasně jmenovaný mé zemi eh, je celá řada lidí, kteří přežívají jenom díky potravinové pomoci, potravinovým eh, bankám. Jsou to lidé, eh, kteří by mohli zůstat bez jakékoliv pomoci od příštího roku. Myslím si, že bychom tyto lidi neměli zklamat. Děkuji. Merci. Um... Děkuji. Paní Alt. Paní Rapty. Já E, škopimos... Děkuji, paní předsedkyně. Umyslně jsem se rozhodla hovořit na závěr této diskuse. Pocházím z Řecka a v poslední době jsme velice často na prvních stránkách novin Hovoří se o dětech, které eh, omdlévají v řeckých školách z důvodu hladu. Mám tady čtyři připomínky. Ta první. Spočívá v tom, že v argumentaci, kterou jsem zde mimo jiné sledovala, Zaznělo také, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom stigmatizovali země, které jsou v potížích. Nesmíme ovšem eh, věci zase skrývat. My přesně víme, o jaké země se jedná, které země mají potíže. Neměli bychom dále zapomínat, že to neznamená, že později i jiné země by se mohly dostat do podobných potíží. Druhá připomínka je následující. V současnosti v některých zemích Existují chudé, velmi chudé osoby, které trpí hladem. Ve chvíli, kdy se tyto problémy objevily v Řecku, vypadalo to, že nikdo si neuvědomoval, že podobná situace by se mohla objevit i v jiných členských státech. Třetí připomínka. Vysvětlení, která nám byla poskytnuta, a která by možná souvisela s tím, že by vznikl, vzniklo další spoždění v aplikaci tohoto programu, tyto problémy mohou být překonány pouze tehdy, pokud komise a rada projeví politickou vůli. Evropský parlament v každém případě již eh, projevil svoji politickou vůli realizovat tento program. Čtvrtá připomínka. V žádném případě by nebylo dobré, aby finanční prostředky určené k tomuto fondu byly přesunuty do jiného. A na závěr bych řekla jednu velmi jednoduchou věc. My diskutujeme velmi intenzivně, přemýšlíme, ale pokud i nadále budeme mít spoždění, tak se obávám, že ty nejchubší osoby nedostanou tu pomoc teď, kdy ji potřebují, potřebují ji teď, hned. A já si myslím, že toto se týká jak komise, tak rady a je nutné, aby přijali odpovídající rozhodnutí. Děkuji. Předtím, než opět dám slovo zpravodajce, obracím se na komisi a chci se zeptat, zda by zástupkyně chtěla zareagovat na otázky, které tu zazněly nikoli. Takže paní zpravodajka má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat poslancům a poslankyním za jejich příspěvky. Myslím si, že eh, bylo velmi užitečné mít tuto příležitost k debatě na téma tohoto programu potravinové pomoci. Jedna věc, která je společná všem příspěvkům, je to, že je důležité ukázat solidaritu s lidmi, kteří nemají co jíst, ať už jsou z jakéhokoliv koutu Evropské unie. Víme, že rizikem chudob, rizikum chudoby čelí 20 milionů lidí, v chudobě žije 40 milionů lidí. A e, v době, kdy Evropa čelí tomuto těžkému času, tomuto těžkému období krize, kdy se miliardy a miliardy nalévají do bank a do jejich záchrany, tak 2,5 miliardy je skutečně minimum, co můžeme, to nejmenší, co můžeme nabídnout lidem, kteří nemají co dát k jídlu svým dětem, jej, které musí chodit ze školy domů hladové, protože doma není ani drobek. Je dobře, že všichni, kteří zde hovořili, ukázali tuto potřebu, ukázat solidaritu s těmi, kteří nemají co jíst. Ehm, ta jednotlivá témata, o kterých jsem hovořila na začátku, ehm, zdá se, že to téma dobrovolnosti versus povinnosti je asi to nejdůležitější, co musíme ještě vyřešit. Svým způsobem je to ehm, trošičku nedorozumění. Ta, ta dobrovolnost, ta povinnost, zde hovoříme hlavně o tom, že chceme zajistit určitý podíl ze strany členských států na obálku pro soudržnost, která bude použitelná pouze právě pro pomoc těm nejchudším. A to je to, co říkáme. Svým způsobem by bylo i nadále na členských státech, zda na, se na tomto budou podílet nebo ne, ale chceme zajistit, aby každý členský stát aby ti nejchudší v každém členském státě měli možnost čerpat prostředky z tohoto fondu. Zopakuji to, co jsem říkala na začátku. Je důležité, že ačkoliv máme blokující menšinu v některých členských státech v radě, může za pár let dojít ke změně politické situace a i tyto země se budou chtít na tomto programu podílet. Takže ta rozprava byla jednoznačně užitečná, byla velmi zajímavá. Uvidíme, zda se nám podaří dosáhnout nějakých dalších kroků, které nám pomohou tuto, toto téma vyřešit ale ta otázka té participace je to program pro všechny členské státy, pro nejchudší ve všech členských státech, to je v jádru tohoto programu. Za další, paní předsedkyně, chci říci, že my jako Evropský parlament jsme sami o sobě politickou instituci a je velmi důležité, abychom my jako parlament vyslali velmi jasný a silný signál do rady a do komise, v tom smyslu, že tento program podporujeme a zdůrazňujeme, jak je důležitý i jeho budoucí rozvoj. A proto je, myslím, potřeba nastavit rozpočet na těch 3,5 miliardy, je potřeba pozvednout laťku, kterou zde máme stanovenou, je nutné, abychom zachovali alespoň stejnou úroveň financování v tom novém programu, tak, jak jsme to měli v tom stávajícím. Děkuji také poslancům a poslankyním eh, za poznámky, pokud jde o tu platformu pro distribuci. Eh, samozřejmě to se týká té alokace eh, rozpočtu komisí. Vůbec nechceme navrhovat, že by tato platforma ukrajovala z rozpočtu členských států, pokud jde tedy o jejich alokace pro nejchudší a možná, že i toto bychom měli ještě dále zdůraznit. Takže ještě jednou říkám děkuji za tuto příležitost pro takto komplexní debatu. Doufám, že se nám eh, podaří dospět k jasným a konkrétním závěrům této debaty a těším se i na hlasování v Evropském parlamentu, které, jak věřím, vyšle Radě a komisi velmi jasný signál v tom smyslu, že Evropský parlament tento program podporuje. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. S vaším svolením bych se vrátila k otázce paní Sary Saraja. Abych vás uklidnila v závěrech víceletého finančního rámce se nejedná o to, aby se tady eh, vytvářel nějaký mezivládní fond, kde členské státy by byly buď uvnitř nebo mimo. Není to začínaná spolupráce. Je to v rámci víceletého finančního rámce. My diskusujeme o tom, zda je to součást Evropského sociálního fondu, zda tedy eh, členské státy mohou rozhodovat o tom, jak s tím naloží. Já jsem říkala, že pokud eh, tak eh, budeme postupovat, je tady nebezpečí, že budou padat stížnosti u soudního dvora, protože ESF je fond pro zaměstnanost. Takže ta komise teď zpracovává dost komplikovanou záležitost, i když je velmi evropská. Budeme tady mít specifickou linku pro tento fond pomoci nejchudším osobám a tento fond, nebo tato linka není součástí tedy ESF, je před nebo vedle, ale není součástí. Takže nemůže to být to tež, protože kdyby to bylo to tež, pak by to znamenalo, že soudní dvor, dvůr by mohl prohlásit, že Evropský sociální fond v žádném případě nemůže financovat pomoc nejchudším osobám. Otázka, zda to bude pouze pro potravinovou pomoc. Eh, no, my tady mnozí se domníváme, že to není jenom pro potravinu, ale judikáty soudního dvora vedly k tomu, že eh, Komise tady navrhla poněkud širší záběr, eh, také se opírala o potravinovou banku. Říkalo se, že tedy tato potravinová banka může také usnadnit začlenování a tak dále. Kompromisu nebo v kompromisech, které byly zde vypracovány, jednak eh, odpovídají té schodě, které zpravodajka dosáhla, to znamená, že cílem tohoto programu je jednak potravinová pomoc a nebo hmotná pomoc. To znamená, že členské státy mají možnost výběru. Ty členské státy, které by to chtěly používat pouze v rámci potravin, tak je to možné. To znamená, že by například eh, nerozdávali pračky a podobné záležitosti. Je možné mít tedy tuto možnost výběru. Pozměňovací návrhy z Agri a z rozpočtového výboru se týkají takzvaných eh, zemědělských zásob. Samozřejmě není možné financovat bez zásob, ale pokud tyto zásoby tady jsou, tak by bylo dobré je používat v těch eh, programech. A to jsou stanoviska, která tady zazněla ze strany těchto výborů a paní zpravodajka je pro. Takže tato diskuse byla užitečná a já doufám, že budeme moci hlasovat za dobrých podmínek, vyšleme silný signál vůči radě a blokující menšině. Budeme hlasovat 20. května a uvidíme, kdy se toto bude probírat na plenárním zasedání. To závisí na vyjednávání s radou. A nyní se dostáváme k bodu 8 a zde předám slovo naší zpravodajce, je to paní Jutta Steinbrück, která bude hovořit o pokroku vyjednávání či nikoliv, vyjednání s radou o Evropském programu pro sociální změny a sociální inovace. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poslední trialog proběhl 23. dubna. Na programu byly eh, podprogramy Progress. Eh, chtěli jsme hovořit o ose pro mladé, která je jednou z priorit tohoto výboru. Chtěli jsme hovořit o horizontálních podmínkách a všeobecných předpokladech pokud jde o osu progres. Bylo to dosti nepro, neproblematické a myslím si, že jsme dospěli ke kvalitním kompromisům. Museli jsme konstatovat, že rada je zcela proti zavedení naší osy pro mladé. Opět se objevila také blokáda u těch horizontálních otázek, a v tomto ohledu je potřeba zmínit, že v programu pro sociální změnu a inovace eh, máme určitou pilotní funkci pro celý parlament. A eh, tím pádem se sleduje i postup celkových jednání, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Samotné e, delegované akty jsou také problematické, protože my chceme určitou politickou zpětnou vazbu, jakožto parlament a jakožto výbor, pokud jde o víceleté pracovní programy, e, tak e, hovoříme o nějakých osmi letech, kdy se mění priority a je potřeba po těch změnách věci přehodnotit a zlepšovat. Rada však byla opět proti a proti byla i komise. A teď eh, po, eh, osobní poznámka. Myslím, že komise tu svou roli jakožto zprostředkovatele trialogu eh, dosti zanedbala. Byla tam spíše jako takový politický aktér, což pro mě osobně a to už nějaké zkušenosti mám, je dosti daleko od toho, co je zamýšleno pro funkci komise. Dula, důležitý bod pro nás eh, je to, že parlament bude mít i v průběhu programu dostatečný politický vliv. Tím pádem my jako spravodajové a stínoví spravodajové budeme mít možnost tato důležitá témata i nadále sledovat. Rada poté jednání přerušila naše předsedkyně Pervanš Beres v souladu s našimi stínovými zpravodaji pak na základě toho poslala radě dopis, abychom své argumenty ještě jednou zopakovali, proč jsme přesvědčeni, že eh, aktiv přenesené pravomoci pro víceleté pracovní programy jsou zvláště důležité, a to jak prakticky, tak politicky vzato a je potřeba je proto konečně připravit, abychom měli řádný právní základ. Zatím není jasné, jak to půjde dál. Podle mých informací zatím ze strany rady nemáme žádnou odpověď. Původně jsme samozřejmě měli v harmonogramu další trialog na příští úterý a zarezervovali jsme si to. Ehm, zatím ten den držíme volný pro případ, že by rada skutečně chtěla jednat. Ovšem, pokud nedostaneme aktuální informace, tak to asi tak nebude. Je škoda, že ta jednání jsou zaseknuta na mrtvém bodě. Ehm, ovšem parlament ehm, musí zohledňovat také svou politickou vůli a musí se nějakým způsobem prosadit, protože konec konců jsou to politické názory, které jsme zde schvalovali velkou většinou a které vznikly na základě diskusí se stínovými zpravodaji, pokud jde tedy o jednání v trialogu. A to jednání z naší strany, myslím, vypadá velmi dobře. Parlament má pozici, která eh, radě a komisi musí jasně říci, že chceme touto cestou jít společně. A v, tom, eh, v, souladu s tím, eh, v souvislosti s tím bych chtěla poděkovat paní předsedkyni a všem stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci. Děkuji. Žádá někdo o slovo? Nikoliv. Výborně. Takže, drahá zpravodajko, podporujeme vás i nadále. A nyní se dostáváme k bodu 9. Jednání s radou o odpovědnosti státu v lajky. A vy jste mě určili jako zpravodajku a tady mám dobré zprávy pro vás. Vyjednávání s radou probíhá dobře a zaznamenáváme pokrok. To znamená, u těch bodů, které nám připadaly zcela nemožné, tak u těchto bodů se objevuje vstřícnost, která způsobuje, že i v rámci všech těch fiktivních zpravodajů, kteří se toho účastní, a musím říct, že je to dost nevyrovnané, protože ve skutečnosti já využívám hlavně podpory našeho fiktivního zpravodaje, to znamená Filipa de Bakera, který je mi velkou podporou ve vyjednávání s radou, takže jsme tam opravdu zabodovali z hlediska otázky certifikace a také oblasti inspekcí nebo takzvaných uznávaných orgánů. Je tady jedna hlavní potíž, kterou máme před sebou, a to je otázka právního základu. Protože, jak si pamatujete, když jsme definovali vyjednávací mandát u této problematiky, tak jsme převzali mnohé z ustanovení úmluvy, námořní úmluvy, která se týká sociálního minima které by mělo být ověřeno státem vlajky. Rada se snaží uplatnit eh, tvrzení, že tady je směrnice, která byla přijata na základě článku 101 smlouvy. To znamená, že je tady za právní základ, eh, který se týká dopravy a že tudíž to nemůže pokryt sociální otázky, které spadají pod článek 155. Rada původně chtěla toto projednávat bilaterálně s komisí. My samozřejmě jsme se přizvali k této diskusi, protože náš právní útvar se také zmobilizoval ohledně této problematiky. Pokud by se nám podařilo mít tedy tento dvojí právní základ 101-155, tak by se nám mělo podařit pokročit relativně rychle ohledně posledního velkého bloku otázek, kde se jedná o sociální minimum, které bylo definováno eh, v úmluvě MOP. To jsou tedy hlavní aspekty, o kterých jsem chtěla hovořit. Po proběhnutí toho prvního trialogu nebo prvních trialogů, které se konaly v této souvislosti. Mariana Kin. Děkuji, pan Debaker tady dnes nemůže být, takže mě poprosil, abych vystoupila jeho jménem. Paní předsedkyně už v tu eh, podstatu řekla. I pan Bakr si myslí, že se ubíráme správným směrem. Byly tady určité rozpory mezi radou a parlamentem před trialogem, ale teď se věci ubírají správným směrem a dosahujeme pokroku. Irské předsednictví komise um, se také chtějí ubírat stejným směrem jako Evropský parlament a my jsme ochotní ke kompromisu. Ještě se bude diskutovat o některých věcech na příštích trialozích, ale pan Baker si myslí, že můžeme očekávat ukončení vyjednávání již při příštím trialogu, takže by úmluva mohla vstoupit v platnost eh, příští rok eh, v létě. Takže je velice pravděpodobné, že eh, nakonec se podaří dosáhnout vyváženého kompromisního textu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vidíme, že tady vládne dokonalé evropský duch v tomto jednání. Všichni si jistě pamatujete, že při definování mandátu jsme byli radikálně v neschodě, takže jsem ráda, že tady eh, zaznělo, že toto jednání probíhá v dobrém duchu spolupráce s dvojím cílem. Jednak je tady snaha irského předsednictví dokončit tuto problematiku a dále je zde vůle všech zúčastněných, aby nedošlo k jakému si oddělení toho textu, který se týká státu vlajky, tam, kde se to projednává výborem dopravy, a textem, který spadá pod naší odpovědnost přičemž ta umluva by měla vstoupit v platnost v srpnu. Takže tím jsme dokončili tento bod a měli bychom nyní projednat poslední bod a sice zpráva o delegaci v Oslu během zasedání 9. Evropské regionální zkuze Mezinárodní organizace práce. Tato delegace byla vedena mnou. Měla jsem tam pana Čaba Öry a Alessandro Serkas, naše dva vynikající koordinátory. Mohli jste si přečíst zprávu o výměně, o programu. Je, to, je tam ve verbatimu najdete také můj příspěvek, takže nebudu příliš dlouho o tom hovořit dnes dopoledne. Chci jenom říci, že jsme měli mnoho bilaterálních kontaktů, prakticky všechny bilaterální kontakty, o které jsme požádali, byly akceptovány. Byli jsme velmi překvapeni tím tvrdším tónem, který zaznívá v této organizaci z hlediska tripartity, zvláště ze strany zaměstnavatelů kteří se domnívají, že i úmluvy MOP by mohly být revidovány a reinterpretovány ve světle krize. Také odsouzení Řecka zaznělo z hlediska nedodržování eh, ducha tripartitního jednání. I toto bylo vnímáno zaměstnavateli jako něco, co neodpovídalo závažnosti současné krize. Generální ředitel G. Ryder velmi trval na tom, aby Evropský parlament se mobilizoval a snažil se vyrovnat situaci z hlediska hospodářské a měnové unie také hovořil o panu komisaři Andorovi a o tom, jak se vnímá legitimita trojky. A také o tom, co se odehrálo na Kypru. Takže doufám, že tím jsem vám předala informaci o duchu, který tam vládnul. V každém případě si můžete přečíst písemnou informaci, která obsahuje mnohem více detailů, než je tato ústní informace. Pane Sirkas, ne, nic, všechno bylo řečeno, děkuji vám mnohokrát a tím jsme dokončili naše jednání a přejdeme se 20. května v 19 hodin ve Štrasburku, kde na mimořádném zasedání budeme hlasovat o Fondu pomoci nejchudším osobám.